o tom, že ve středu spolu s předsedou rady podepíšu pět aktů, které byly přijaty v rámci běžného legislativního postupu podle článku 78 jednacího řádu parlamentu. Tituly těchto aktů budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání.